vědět, se kterým sloužíme. Děkuji, pane zpravodaji, dámy a pánové. Společná rozprava je ukončena. Hlasovat budeme zítra 12.30. Podle programu nyní budeme mít společnou rozpravu ohledně přizpůsobení se Lizabonské smlouvě. Spravodajem je pan předseda zemědělského výboru Paolo de Castro. Máte pět minut. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Lisabonská smlouva odstraňuje původní systém komitologie a zavádí nový systém, který má dvě úrovně. Delegované akty, kdy parlament má právo veta s radou a pak prováděcí akty, které podstatě vylučují parlament ve všech fázích. Proto musíme sladit legislativní ehm, nástroje s novou smlouvou. Začali jsme těmito třemi důležitými nařízeními, které jsem eh, tady beru eh, v podstatě společně. Jednak jsou to pravidla pro eh, přímé platby a dále organizace trhu Návrhy komise se zdají být dosti vyvážené, těch změn nebylo příliš mnoho. Zvláště pokud jde o přímé platby, tam se musí použít akty přenesené pravomoci neboli delegované akty, tam, kde eh, by mohlo dojít k nějakým negativním dopadům na zemědělce nebo kde jsou jim připisována určitá práva. A ve světle nové smlouvy a jejich rozpočtových prvků již by nemohl eh, fungovat finanční mechanismus bez zapojení parlamentu. Proto článek 11 zůstává stejný a kdyby zůst, respektive kdyby zůstal stejný, tak by měla rada eh, výlučná eh, prováděcí práva. Proto tady došlo ke změně. A pokud jinak se domníváme, že komise učinila moudrou volbu, pokud jde o pravidla pro eh, Fond pro rozvoj venkova, pokud jde o některé tedy technické prvky, které by, budou muset být podrobeny prováděcím aktům. A u společné organizace trhu je to problematičtější, zvláště pokud jde o článek 41, protože tomto článku se říká, že jsou tady přijímány některá pravidla týkající se eh, dávek a kvantitativních limitů. Je to derogace z článku 2, eh, z odstavce 2 článku 41, kde se předpokládá um, běžný legislativní postup. A odstavec 3 by měl být interpretován restriktivním způsobem, čili pouze když jsou to ustanovení, která nejsou součástí základních politických rozhodnutí podle článku 43.2. Zdá se nám, že komise 43.3 eh, neinterpretuje dostatečně restriktivně. A pokud jde o export, vývozní náhrady a minimální vývozní ceny, to by mělo zůstat v rukou legislátora, to znamená z obou legislátorů parlamentu a rady. A částky by pak měly být stanoveny prostřednictvím prováděcích aktů. V zemědělském výboru každopádně byla uh, pohodlná většina, pokud jde o všechny tři aspekty, takže usilujeme o dohodu v prvním čtení a vzhledem k blížící se reformě EZP musíme jednat bezodkladně, protože nechtě, nechceme, aby to bylo pak zastíněno mezi institučními jednáními. Všem navzdory naší otevřenosti a ochoty ke kompromisu a tomu, že polské i dánské předsednictví byly velmi aktivní, tak se nám zatím nepodařilo ještě dosáhnout plného kompromisu. Komise proto musí jednat velmi rychle a přitom nezapomínat, že parlament má podle Lisabonu, Lisabonské smlouvy nové pravomoci. Narážíme na to, že rada chce odbourat delegované akty i tam, kde jsou nezbytné a chce je všude nahradit eh, akty prováděcími, čímž by se parlament dostal úplně na vedlejší kolej, což je pro nás nepřijatelné. To by nás oklešť, oklešťovalo by to eh, nové pravomoci, které připisuje parlamentu eh, smlouva. Toto ještě zhoršuje postoj komise. Původně byla blízká komise, ale pak se posunula blíže pozici rady a my jsme zůstali osamoceni v této bitvě při hájení autentičtější interpretace smlouvy. A teď eh, očekáváme ještě některá trnitá vyjednávání, která budou následovat. Každopádně doufám, že budeme ve silnější pozici při eh, jednání o reformě e ZP, protože jedině za účasti parlamentu budeme blízko skutečnému duchu smlouvy a Evropská unie bude bližší občanům. Epomenos sysigitis είναι ο συνάδελφος κύριος Giovanni Lavia. A nyní mm, je na řadě kolega Giovanni Lavia. Máte pět minut, kolego. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové. Po vstupu Lizabonské smlouvy v platnost bylo nutné zahájit přizpůsobování tedy horizontální přístup, který eh, je založen na delegovaných a prováděcích aktech v rámci ustanovení komise. Velice bedlivě jsme zkoumali návrh komise z hlediska těchto dvou typů eh, aktu, zvláště z hlediska článku 290-291. Dále jsme zkoumali návrh, který se týká podmínek eh, výkonných prováděcích aktů. V Agri jsme odhlasovali některé pozměňovací návrhy, které se týkaly podmínek delegovaných aktů, například ehm, námitky, lhůty v souladu s postupy delegovaných aktů tak, jak byly schváleny 3. března 2011 konferencí předsedů. A nařízení 172 nastoluje obecné principy z hlediska kontroly nad plněním kompetencí, které byly poskytnuty komisi. Jsou tady určité neschody s radou. Chtěl bych připomenout, že je zde snaha používat prováděcí akty tam, kde podle smlouvy to není nejvhodnější nástroj. My se domníváme, že parlament se nemůže vzdát kontroly nad tak citlivými otázkami, jako je transparentnost, to je článek 40a, anebo sankce. Tyto snahy mm, přizpůsobování odpovídají také nezbytnosti používat novou metodiku z hlediska slaďování pozic parlamentu, rady a komise. Doufám, že naše práce budou probíhat ve prospěch účinnějšího systému. Rada potřebuje většinu pro zablokování případně delegovaných aktů. Takže mm, opozice proti delegovaným aktům není odvodněná eh, a mohl by to být, mohla by to být překážka z hlediska reformy SZP. My jsme navrhli některé možnosti zlepšení, ale tyto návrhy nenašly podporu na úrovni komise a rady. A tudíž je nutné opět diskutovat a vyjednávat v rámci horizontální dohody v oblasti reformy SZP. Vzhledem k tomu, že není dohoda ohledně horizontálního přizpůsobení, tak jsme požadovali toto hlasování na plenárním zasedání, tak aby, jak to řekl náš předseda pan de Castro, abychom měli silnější eh, schopnost eh, vést vyjednávání. Tato zpráva představuje důležitou etapu pro Evropský parlament, který poprvé v rámci spolurozhodování se aktivně účastní procesu vytváření SZP. Není to jednoduchý proces transferu, jak někteří tvrdí. Jde o skutečnou eh, nutnost eh, vstoupit do tohoto procesu. Je také dobré analyzovat, jakým způsobem eh, společná zemědělská politika do posud fungovala. A je nezbytné najít vhodné nástroje díky korektivním opatřením. Na závěr bych chtěl říci, že v rámci celé řady trialogu jsme viděli, že je obtížné se dohodnout v této oblasti. A pokud se nám to nepodaří, tak se vystavujeme riziku, že budeme mít dlouhé lhůty na schvalování reformy společné zemědělské politiky. A nyní bude eh, mít slovo pan Martin Heusling. Čtyři minuty máte. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, tak jak u dvou předchozích eh, témat musíme jít do prvního čtení, to je politování hodné. My jsme měli tři trialogu a příliš se nám nepodařilo pokračit. I když atmosféra byla příjemná, ale bohužel v těch podstatných záležitostech se nám nepodařilo se dojednout. 1. června minulý rok jsme na Agri měli velkou eh, většinu na podporu tohoto přizpůsobení, pak jsme odstartovali vyjednávání ještě za polského předsednictví a pak to pokračovalo za dánského předsednictví. V konečném efektu jde o dva body, kde jsme nepokročili dále. Je to u produktů a látek, u některých kritérií, které se týkají těchto produktů a látek, tam se nám nepodařilo dosáhnout eh, schody. Ehm, nejenom jsme měli naše stanovisko, ale získali jsme si stanovisko také Jury ohledně těchto dvou konkrétních článků. Jedná se o jednoznačně delegované akty. Je to článek 290, tam je přesně stanoveno, o co se jedná a jednoznačně je to delegovaný akt. Nejde však o to, jak, co bude ošetřeno nebo regulováno ale je nutné v této oblasti zajistit jednomyslnou závaznost. I když my jako parlament rozumíme eh, radě, že se chce výrazně účastnit, a to jsme také vždy zdůrazňovali během jednání, říkali jsme, že máme pro toto eh, porozumění a proto jsme se snažili nacházet kompromisy, Řekli jsme, že experti na národních úrovních by se měli účastnit. Také jsme eh, předložili návrh, aby tyto látky patřily k Basic Acts a je tedy jasné, že to je možné. Eh, dvě změny jsme již dosáhli v rámci těchto dvou let. Tady se musím připojit ke kritice, která zazněla ze strany eh, pana de Castro. Komise během trialogu k delegovaným aktům změnila svoje stanovisko a vyjádřila se ve prospěch prováděcích aktů a to jsme nedokázali pochopit a to vedlo k velké rozladě, velkému rozladění. Eh, měli jsme být eh, alespoň informováni ale nejen informování, my máme právo na tyto delegované akty a to bylo také posíleno v rámci tohoto prvního čtení. A my doufáme, že komise předloží návrhy, které budou proveditelnější a doufejme, že budeme moci okračovat v tomto jednání za kyperského předsednictví. Děkuji, pane Hojzlingu, a tím je toto první kolo uzavřeno. Ještě jednou pan Kapuloš Santoš, čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Zpráva, za kterou odpovídám, o které zde hovoříme, která hovoří o kontrole ze strany členských států u financování Evropského fondu pro rozvoj venkova, vyvolal skutečně velké pochybnosti ve výboru Agri. Z hlediska aktů přenesené působnosti, jak je zavádí Lisabonská smlouva, my jsme zahrnuli také, tedy provedli rozpravu na toto téma a jednali jsme v souladu s vývojem neformálních jednání mezi institucemi. A je zásadní, aby parlament potvrdil toto stanovisko hlasováním zítra. Věřím, že toto hlasování umožní schromážit co nejširší většinu a potvrdí stanovisko komise, jakožto spoluzákonodavce. Chci vyzvat komisi, aby byla Lisabonská smlouva přísně vykládána, abychom mohli postupovat v naší práci, zejména pokud je o reformu společné zemědělské politiky čas nás tlačí. Lisabonská smlouva mění komitologii zcela oprávněně a jasně rozlišujeme mezi správními akty a akty v přenesené působnosti. Evropský parlament má právo posíleného veta a je postaven naroveň radě. Můžeme revokovat mandát Evropské komise a musíme pokračovat v, v tomto směru. Komise se musí spolehnout na specializované výbory a budeme také konzultovat s experty členských států, pokud je o aktiv přenesené působnosti. Je zásadní diferencovat mezi tím, co považujeme za aktiv přenesené působnosti a co není takovým aktem. Samozřejmě existuje určitý prostor pro výklad, ale ve snaze o rovnováhu vyzývám k přísnému výkladu litery smlouvy, kde Evropský parlament má nové pravomoci. Nějak si nepřisvojí, aby se Evropský parlament stal exekutivem Evropské unie a komise také nenahrazuje vlády členských států, ale parlament potřebuje kontrolní pravomoc vůči komitologii, abychom měli možnost efektivně rozhodovat a naše úloha spoluzákonce měla být uznávána. Děkuji, pane Kapula Santos a pan komisář eh, Čolas. Ještě jednou. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem rád, že mám tuto příležitost opět poděkovat Evropskému parlamentu a výboru AGRI a všem zpravodajům za tu rozsáhlou práci, která již byla vykonána. Tyto snahy nám umožnily pokročit v této problematice přizpůsobování a všichni bychom byli rádi, kdybychom dospěli k výsledku. My víme, že tento postup z hlediska zemědělské legislativy a jejího přizpůsobení Lisabonské smlouvy je především odbornou záležitostí. To také vyplynulo z toho, co prezentoval zpravodaj. Je to velice složitá právní otázka. A je to také postup, který vyvolává velkou politickou vnímavost, zvláště z hlediska Evropského parlamentu, ale také z hlediska všech ostatních institucí, které se účastní rozhodování a uplatňování SZP. Jsem si vědom politického významu této diskuze ohledně přizpůsobování v rámci Evropského parlamentu. Pan de Castro hovořil o tom, že diskuze byly zahájeny za maďarského předsednictví a pokračovaly pak prakticky celý rok. A v určitý okamžik jsme byli velmi blízko dohody, ale nakonec jsme se ocitli v eh, slepé uličce po posledním trialogu 20. prosince 2011 za polského předsednictví. Dánské předsednictví se pak rozhodlo, že Otázku eh, přizpůsobování začlení do čtyř návrhů, eh, které by měly být předmětem eh, dalšího jednání, ale odděleným způsobem. Chtěl bych být jednoznačný a několikrát jsem to že řekl před výborem Agri. Vždy jsem se snažil obhajovat výsady Evropského parlamentu tak, jak vyplývají z Lisabonské smlouvy celém balíčku přizpůsobování, tak, abychom měli spravedlivé rozdělení kompetencí mezi radou a parlamentou. Pokaždé, jakmile se objevila nejasná zóna, tak pokaždé, kdy to bylo možné právně, jsem dával přednost přístupu, který umožňoval oběma institucím sehrávat svoji roli. A upřednostňoval jsem delegované akty v rámci článku 43.3 Lisabonské smlouvy, tak jako to hovořil pan de Castro. Snažil jsem se postupovat tímto směrem, tedy v duchu toho, co chtěl parlament. Jako příklad jsem také upřednostnil eh, v nařízení ohledně přímých podpor eh, úlohu jak rady, tak parlamentu v otázkách finanční disciplíny. A proto také v definování povinností eh, permanentních pastvin jsem také dával přednost delegovaným aktům. Příkladů je celá řada i v těch citlivých oblastech, jako jsou sankce. A rád bych vás vyzval k tomu, abyste podrobně proskoumali tuto záležitost a uvědomili si, že komise udělala určité vstřícné gestové prospěch parlamentu. Ale není překvapivé, že na základě těchto východisek, které Eh, zajišťují eh, zesílenou spolupráci parlamentu. Da, rada nebyla vždy za jedno. Bylo nutné samozřejmě najít kompromisy, ale globálně eh, na základě těchto východisek, které jsem definoval, ten celkový kompromisní balíček posílil výsady Evropského parlamentu. V každém případě bychom se měli vyhnout tomu, aby tato snaha přizpůsobování Eh, nevytlačila na okraj diskuzi ohledně zásadních otázek reformy SZP. Já vnímám toto hlasování jako signál, který jde tímto směrem ze strany Evropského parlamentu. Nyní hovoříme o nařízení ohledně biologického zemědělství, o tom bylo také tady um, hovořeno. Je tady mnoho citlivých bodů, zvláště postup povolování, stahování látek, které mohou být používány v biologickém zemědělství. Já chápu dobře, že povolení či nepovolení některých látek nebo kategorií látek nabývá politického charakteru zvláště v rámci biologického zemědělství. A v takovém případě nemůžete souhlasit s tím, abyste byli vyloučeni z rozhodování ohledně těchto látek. A tomu velice rozumím a podporuji tento přístup. Nicméně se domnívám, že vaše váhání souvisí se současným vypracováním nařízení ohledně biologického zemědělství. Kritéria, která jsou základem eh, povolování látek, by měla být eh, zlepšena, přizpůsobena. Chápu, že mnozí z vás se domnívají, že by bylo žádoucí je aktualizovat a více je specificky zaměřit pokaždé, kdy je to možné. A to je přesně to, co navrhujeme jako další postup. Komise přijala zprávu ohledně dosažené zkušenosti při aplikaci eh, biologického zemědělství od roku 2009. To byl rok, kdy tato, toto nařízení bylo přijato. Tato zpráva je vlastně první příležitostí diskutovat o mm, zákonném eh, rámci ohledně této biologického zemědělství. Také jsme zahájili dopadovou studii, která se zaměřuje na nezbytnost aktualizovat kritéria těchto látek. Tato analýza pak bude rozvedena také v rámci legislativních návrhů, které by měly být začleněny do tohoto nařízení ohledně biozemědělství a parlament bude plně zapojen do vytváření těchto nařízení, včetně kritérií povolování látek. I to bude začleněno do základního aktu po eh, zlepšení eh, nařízení tak, jak ho navrhneme v našem, navrž, na, eh, v našem návrhu. Parlament se bude účastnit tohoto postupu, protože se jedná o řádný legislativní postup. Jakmile projednáme podstatu a najdeme schodu ohledně kritérií, tak pak otázky postupu, kterými se dnes zabýváme, už nebudou v tak vyostřené podobě. Jakmile se přizpůsobí ten základní právní rámec, tak bude snaží se dohodnout ohledně konkrétnějších eh, kritérií povolování těchto konkrétních látek. A doufám, že mm, pak vaše znepokojení eh, bude v každém případě menší. Skromně řečeno, vítám vaše návrhy předložit Eh, tento návrh o přizpůsobování hlasování zítra. Eh, bude tak možné se i pak v další budoucnosti vrátí k této diskuzi a to na jasnější institucionální bázi a doufejme, že se nám podaří dospět ke schodě a eliminovat veškeré znepokojení. Ještě jednou vám říkám, že já se plně budu zasazovat do tohoto procesu konečné diskuze a jakmile budeme mít možnost přijmout rozhodnutí, které by posílilo úlohu Evropského parlamentu při právním dodržování ustanovení Lisabonské smlouvy a i v rámci nařízení, o kterém diskutuji. Pokaždé, kdy to bude možné, budu postupovat tak, aby Evropský parlament mohl plně vykonávat svoji úlohu spoluzákonodárce a mohl se účastnit vytváření těchto legislativních aktů. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní jménem eh, výboru Regi bude hovořit pan Matula jednu minutu domnule președinte, domnule comisar. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, jakožto zpravodaj za výbor Regi k Fondu pro eh, rozvoj venkova. Chci poděkovat za všechny dokumenty, které tu máme na této eh, diskuzi. Existují některé venkovské zóny, kde dochází Eh, k demografickému poklesu, je tam omezený přístup ke službám a k širokopásmovému internetu. A politika rozvoje venková má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti v těchto zónách, rozvoj životního prostředí a diverzifikaci jejich ekonomik. A to eh, a na základě kompetencí, které mm, výbor eh, regi má, bychom měli podpořit rovnováhu mezi prioritami místního rozvoje a ochranou životního prostředí. Kromě toho dále zapojení zástupců z eh, místních eh, a regionálních úrovní, vytvoření online platform pro zemědělce a konec konců tak konečně také zajištění kompatibility s cíly územní soudržnosti. Děkuji. A nyní budou hovořit řečníci za jednotlivé frakce. Jménem EPP bude hovořit pan Hans Peter Mayer minutu. Pane předsedo, Evropský parlament od Lizabonské smlouvy je rozsáhlým zákonodárcem. a vznikla nová práva pro náš parlament, která musíme uplatňovat. A z toho vyplývá následující. Za prvé, musíme se snažit mm, spolupracovat na vypracování základních aktů a pokud možno zajistit eh, jistotu plánování zemědělců. Za druhé, budeme pracovat na pravidle, která ovšem umožní flexibilitu z hlediska delegovaných aktů. Za třetí, eh, v odůvodněných výjimkách eh, dáme možnost eh, v rámci delegovaných aktů přizpůsobit některé technické detaily. Musíme bojovat za to, abychom naše práva jako demokratický orgán mohli oplatňovat. Apeluji na radu, aby se vzdala svého rigidního postupu a aby akceptovala delegované akty. Nejedná se o politické rozhodnutí, ale jedná se o kompetence Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Majere. A nyní jménem socialistů a demokratů bude hovořit pan Lejničak. Minutu a půl. Děkuji bardzo, pane předsedající paní Pane předsedo, pane komisaři, zde se jedná o velice důležitou rozpravu a přijímáme velmi důležitá rozhodnutí. E, pravdou je, že diskutujeme o čistě technických e, řečeních, e, která musí vstoupit platnost také po přijetí Lisabonské smlouvy. Musíme rozhodnout, jaká řešení budou součástí delegovaných a jaká prováděcích aktů. Jakým způsobem budeme přistupovat k celé zemědělské politice budoucnosti, když budeme diskutovat o technických aspektech a technických obsah, obsazích je nutné přijmout konkrétní řešení. My jsme v diskusi ukázali, že jsme na straně zemědělců, my bojujeme za přímé platby a jsme spojenci zemědělců. Lisabonská smlouva zde sehrává významnou roli a to se odráží také v kompetencích Evropského parlamentu. Jde o to, kolik eh, delegovaných aktů, kolik prováděcích aktů budeme mít. Pane komisaři, já bych vás chtěl upozornit na to, že se nejedná o politické rozhodnutí, ale jedná se o rozhodnutí z hlediska práv. A toto rozhodnutí je rozhodnutím, které je možné napadnout také u soudu v Lucemburku. A pokud tomu tak bude, pak budou přijata některá opatření, která nepůjdou e, v prospěch zemědělců. Já bych byl rád, kdybychom se snažili e, použít původní návrhy komise, která byla velice dobře připravena. Děkuji a nyní bude hovořit eh, pan George Lyon za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, spolu s kolegou De Castrem a dalšími jsem bohužel byl také účasten jednání s radou přes 18 měsíců za tři různá předsednictví a skutečně jsme udělali malý pokrok. A každé rozhodnutí z hlediska rady po sekundární legislativě by mělo být realizováno formou aktů delegovaných, spíše než prováděcích. A prováděcí akty mají být vždy pouze v zájmu pro aplikaci vedlejších součástí legislativy EU. A podle rady by parlament vůbec neměl rozhodovat o tom, co komise činí v oblasti sekundární legislativy. Vůbec zde není uznání, že Lisabon změnil pravidla a že se moc musí nyní dělit a věci neběží tak, jako v minulosti. Komise hrdě tvrdí, že je strážkyní smluv, avšak opakovaně v jednání o přizpůsobení komise se přidávala na stranu rady a upírala spolurozhodování parlamentu. Komise by měla se zasazovat o práva parlamentu a hájit správný výklad Lisabonské smlouvy a jejich ustanovení. Je zde řeč o tom, že komise sympatizuje s naší kauzou, ale to není náš dojem z jednání prozatím. A dnes je nad slunce jasné z této rozpravy, že parlament bude krok za krokem bojovat, aby uchránil naše pravomoce podle Lisabonu. I když to bude znamenat, že budeme bránit v konečné dohodě, než dojde o reformě SZP než se uzná naše úloha jako spoluzákonodárce. Děkuji jménem ECR, pan Nicholson. Děkuji, děkuji vám. Samozřejmě sladěvání s Lisabonskou smlouvou možná není zrovna to eh, nejzajímavější, co prochází eh, výborem kontextu reformy e ZP. Je to i tak přesto velmi důležité a já chci poblahopřát zpravodaj k práci. Na této otázce je to komplexní téma, které obsahuje množství právních problémů. I když se nám nepodařilo dohodnout, musí se to vyřešit a zítřejší hlasování bude jasným indikátorem ze strany parlamentu. Existuje zde stále větší mezera mezi eh, komisí a parlamentem. Parlament je samozřejmě součástí eh, celého legislativního systému Lisabonské smlouvy a já podporuji to, aby parlament měl více kontroly a vlivu na rozdíl od eh, nevolených zástupců. Ale tyto pravomoci musí být využívány a já věřím tomu, že tak budou eh, moudrým způsobem a způsobem demokratickým. Děkuji vám, pane Nicholson. A za EFD pane Gňu, Minuta. I prováděcí akt to stačí k tomu, aby to běžného člověka uspalo. A kdybych křičel eh, komise Eh, se snaží se zhostit všech pravomocí, tak by ho to možná trochu víc probudilo. Každopádně komise tady tlačí eh, na eh, samotný limit možného. Dnes večer tady se snažíme celou záležitost ještě učesat, tu změnu z toho předchozího, před Lisabonského režimu. A e, jednou z věcí je například e, organické zemědělství, které je skutečně hýčkáno. Oni mají přístup k různým systémům podpory e, a jsou také vyloučeni z takzvaných opatření zazeleňování, greeningu a je to všechno na úkor daňového poplatníka. Teď je červen, začíná červenec, a e, britský občan musí platit obrovské částky e, za to, aby se dostalo e, zrní do mlína. A měli by tomu, tomu bychom mělo, měli věnovat pozornost a ne si hrát s organickým zemědělstvím a prováděcími akty. Děkuji. A nyní pan Sikierski, minuta. Traktat lisbojský zwiększa kompetencje Parlamentu pejského Wymaga to Eh, vážený pane předsedo, jedná se o kompetence Evropského parlamentu a je nutné zde učinit určitá přizpůsobení. Například v eh, je nutné vyjasnit, eh, co bude pokryto delegovanými a co prováděcími akty podle ustanovení 290 a 291 SFEU. Ale to není technický požadavek. Zde se jedná o určitý mocenský boj mezi třemi institucemi. Článek 43.3 je příkladem eh, tohoto mocenského boje. Já se domnívám, že všechny eh, důležité aspekty SZP by měly být řešeny základními akty. A v takovém případě rada a parlament by mohly mít přímý vliv na vytváření odpovídajících ustanovení ale musíme zajistit, aby se eh, správně chápaly delegované a prováděcí akty. Často ďábel se skrývá v podrobnostech a proto bychom měli osvědčit větší porozumění. Měli bychom také eh, lépe spolupracovat v rámci jednání mezi radou a komisí. Nyní se ovšem rozhoduje v rámci trialogu a Přitom trialogy by měly být otevřeným fórem pro všechny, kteří se o to zajímají. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem bude kolega Mark Tarabela. Jednu minutu. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, než budeme ho- hovořit o jádru věci, budeme hovořit o technice a rozhodování, jak bylo správně řečeno Palem Dekas, Georgem Lárem a Kaplasem Santosem. A rada má sklon se vyhýbat aktům v přenesené působnosti, což omezuje pravomoci parlamentu v rozporu s duchem Lisabonské smlouvy a po hlasování ve výboru Agri plénu musí znovu potvrdit pravomoci, které nám uděluje smlouva, což je spravedlivé, protože hovoříme o jediné integrované politice Evropské unie, která dnes mobilizuje 40 rozpočtu Evropské unie. Lisabonská smlouva představuje znovu vyvážení demokracie, uděluje větší pravomoci parlamentu a nemůžeme déle přijímat obstrukce rady, která se drží svých starých privilegií před Lisabonskou smlouvou. Nemůže to déle trvat a jsem velmi vděčný za stanovisko parlamentu i za vaše stanovisko, protože politicky musíte být jasně na naší straně při jasné aplikaci Lisabonské smlouvy. Mnohokrát děkuji, pane Tarabella. A dalším řečníkem je pan John Carlos Cota, minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Zpráva našeho kolegy o podpoře rozvoje venkova vede k tomu, abychom si uvědomili, že se musí věci výraz, na některých věcech zjednodušit, pokud jde například o schrnující zprávy nebo poradní služby, kde bychom měli snížit zátěž členských eh, států. Souhlasím s kolegou De Castrem, že bychom eh, neměli omezit, omezovat podporu producentských skupin eh, v sektoru ovoce a zeleninu. A jak eh, zpravodaj řekl, řekl členské státy podpořili eh, možnost eh, výpočtu podpor na úrovni členských států a také souhlasím s panem hm, Santosem, pokud jde o to, co navrhuje pro záruční fond. Každopádně děkuji všem kolegům za odvedenou práci. Děkuji mnohokrát, pane Skota. A nyní paní Patrau Neves bude hovořit. Jednu minutu, prosím. Vážený pane předsedo, pane komisaři, jako stínová zpravodajka ohledně nařízení o bioprodukci a označování těchto výrobků bych chtěla poděkovat panu Hojslinkovi za způsob, jakým eh, vedl trialog ohledně přizpůsobování se Lizabonské smlouvě, zvláště z hlediska delegovaných aktů. Bylo možné dosáhnout určitého konsensu. Eh, Rada nechtěla ustoupit z hlediska článku 16 a 21, tvrdí, že specifické látky by měly být eh, pokryty delegovanými akty, na rozdíl od toho, co mm, tvrdí, co tvrdí Evropský parlament na základě příslušného článku SFEU. Komise nejdříve pod, podporovala parlament a nakonec se přiklonila k radě. Bylo by dobré, aby eh, tyto látky byly začleněny do přílohy. To bylo zamítnuto, stanovisko parlamentu bylo konsensuální Jde o to, abychom dosáhli tohoto konsensuálního stanoviska. Musíme pokročit hlasováním v rámci prvního čtení a musíme osvědčit naše odhodlání najít podporu a mít politickou váhu budoucnosti. Musíme se snažit o řešení tohoto problému a vycházet ze stanoviska mm, výboru Evropského parlamentu ve prospěch občanů. Děkuji paní Elizabeth Kestinger. Má jednu minutu, pane předsedo, pane komisaři. Je opravdu politování hodné, že přes vysoký počet eh, trialogů ohledně těchto otevřených horizontálních otázek se nepodařilo dosáhnout eh, dohody. Tato jednání se protáhla během celého roku, stálo to mnoho síly, mnoho námahy a v podstatě se nepodařilo dosáhnout konečného cíle první řadě jde o to, abychom v technické oblasti zajistili přizpůsobení se Lizabonské smlouvě předtím, než se provede obsahová reforma SZP. Já bych chtěla jednu věc konstatovat ohledně rady. Parlament jednoznačně mm, osvědčil svoji vstřícnost ohledně kompromisu. Na straně rady jsem ovšem postrádala tento přístup bylo velmi obtížné zde jednat a někdy také rada neměla správný vyjednávací mandát. Pokud se někdo domnívá, že takovýto přístup by mohl přispět eh, k reformě SZP, tak se mílí. Zítra mm, potvrdíme naše stanovisko výboru, budeme mít jasný mandát eh, z hlediska vyjednávání ohledně eh, společné zemědělské politiky. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a vidím, že pan Deste zatím není, takže catch Máme tady jednoho řečníka. Řečnice, paní Predegast má slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Vítám možnost se zapojit do této rozpravy, a kde je zdůrazněna úloha Evropského parlamentu před jednáním o reformě SZP a má dopad na život řady evropských občanů a je to imperativ pro občany, aby tyto změny tedy v jejich jménem proběhly. Lisabonská smlouva předpokládá, že tato instituce bude mít větší úlohu, ale Rada a komise se snaží tuto úlohu stále obcházet, což je dokazováno tím, že se aktiv v přenesené působnosti mění v prováděcí akty a to je skutečně zásah do našich pravomocí. Já jsem na rozdíl od poslanců skutečně vedla veřejná jednání a zjišťoval jsem názory na to, co bude po roce 2013 a existují velké obavy. Evropští občané očekávají že se to skutečně promítne do, evropských, do života evropských institucí a do úlohy klíčové Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji a pan komisář Čelos má slovo. Já jsem pozorně naslouchal eh, jednotlivým připomínkám a chci ještě jednou zdůraznit to, co jsem řekl ve svém úvodu chci zareagovat eh, na vyjádření pana Lajona. Komise bude podporovat Evropský parlament pokaždé, kdy to bude možné z právního hlediska a v souladu, jak jste řekl, s formulací článku 290 a 291. Článek 290 předpokládá, že aktiv přenesené působnosti se používají tam, kde dochází ke změně či doplnění podstatných eh, ustanovení základního právního textu. A článek 291 dává možnost komisi zajistit jednotný výklad eh, základních právních norem. A v tomto duchu jsme pracovali, v tomto duchu chci, abychom pracovali dále, abychom nalézali eh, dohodu. Pan Nicholson hovořil o rostoucím napětí mezi komisí a parlamentem. Já vás mohu ujistit, že nechci živit toto napětí a je v zájmu všech, v zájmu zemědělství, jak řekl pan Oleničák, ale také v zájmu evropských spotřebitelů nalézt dohodu. Pokud jde o nařízení bio, na který odkázala kolegyně, jak jsem řekl, jsem připraven nalézt řešení, které zapojí do tohoto procesu o rozhodování o jednotlivých eh, látkách parlament. Ale jaké jsou zájmy výrobců ekologického zemědělství, abychom příliš prodlužovali rozhodovací proces o těchto látkách. A proto vám navrhuji kompromis v rámci adaptace, přizpůsobení základního nařízení o ekologickém zemědělství bychom měli upřesnit kritéria, na základě kterých schvalujeme či neschvalujeme přítomnost určité látky. A čím budou tato kritéria přesnější a budeme postupovat běžnou legislativní procedurou, tak pouze na základě toho vlastně využije komise prováděcí akty, abychom aby byla omezena úloha komise na kritéria, která budou již v základním nařízení. Potom je tu další možnost, kterou jste zmínili, tedy uvést eh, seznam látek do základního textu. S tím však, že vlastně pro každou novou látku bude třeba jít cestou běžného legislativního postupu, což stíží schvalování. Pokud se shodneme na balíčku kritérií, kdy v základním aktu pro schvalování těchto látek, tak věřím, že se nám podaří dosáhnout toho, že parlament se najde v tomto postupu a navrhuji, abychom spolupracovali v duchu kompromisu a věřím, že po hlasování, které proběhne zítra, budeme schopni tento kompromis nalézt. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. A nyní znova eh, kolečko zpravodajů. Pan De Castro, minutu. Profitto di questo. Děkuji. Chci využít eh, své minuty k tomu, abych poděkoval všem kolegům za jejich komentáře, abych eh, poděkoval i panu komisaři bereme na vědomí vyjádřenou podporu. Doufáme, že problémy v jednání s radou, pokud jde o prováděcí akty, nevyústí v zablokování celé dohody o reformě SZP. Takže ještě jednou vás vyzývám, pane komisaři, pomožte nás, nám, aby eh, rada pochopila, že parlament má nové pravomoci, které nemohou nám být odňaty. Jinak vycházíme z návrhu komise a doufáme, že rada bude souhlasit. Mnohokrát děkuji, pane De Castro. A další zpravodaj Giovanni Lavia, dvě minuty. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že tato rozprava byla rozpravou užitečnou, protože mluvila řada kolegů a ukázali svůj postoj k přizpůsobení právních předpisů u Lisabonské smlouvy. Za přítomnosti komisaře jsme ukázali, nakolik si chce parlament zachovat vlastní úlohu a své výsady. A v tomto kontextu nad rámec toho, co zítra odhlasujeme, protože v jádru věci se nevzdalujeme od stanoviska komise. To vše představuje další krok na cestě, kterou musíme ujít. Nejen pro naplnění všech výsad plynoucích z Lisabonské smlouvy, ale také, abychom směřovali k reformě společné zemědělské politiky. Pane komisaři, dobře víte, a sešli jsme se mnohokrát za jednotlivých předsednictví. Víte dobře, že tato cesta zabředla do horizontálních otázek, které se týkají jednotlivých nařízení a těžko jsme postupovali ku předu a stalo nás to velké úsilí a stalo nás to mnoho času. A nyní skutečně se musíme opět pustit do práce. Zítřejší fáze je pouze přechodným krokem. Parlament si tímto hlasováním přeje jasně vyslovit svůj postoj a vůli nevzdát se svých výsad. A musíme začít kromě toho také pracovat, protože přizpůsobení se veškeré legislativy v oblasti zemědělství Zabonské smlouvy není jediným prvkem, který nás zajímá. Budeme se muset zabývat obsahem SZP, opět se setkáme, opět budeme spolu jednat, parlament bude sehrávat svou lohu, ale u přizpůsobení se Lisabonské smlouvě můžeme začít pracovat, abychom zkrátili ty lhůty. Ano, a nyní pan Martin Heusling, dvě minuty. Pane komisaři, já chci ještě jednou poděkovat, že tady se signalizovala vstřícnost pro kompromis. Chci říci, že se nejedá o nějaké mm, principiální mm, tlak z hlediska funkce Evropského parlamentu, protože i ostatní instituce musí spolupracovat, komise a rada. Nemůžeme najít kompromisy, které by neměly potom budoucnost. Musíme najít eh, takovou cestu, která by mohla fungovat v budoucích letech je nutná také důvěra v tyto instituce, také důvěra rady vůči parlamentu. I to je důležité. I vy jste nepřímo o tom hovořil a možná, že tato, tento nedostatek důvěry opožďuje eh, přijímání jednotlivých legislativních eh, návrhů. My jsme například navrhli, aby látky byly součástí základního aktu. A byli jsme si vědomi toho, že vlastně byly dvě změny v rámci čtyř let. Bylo to v urychleném řízení. A i to mm, mohl parlament mm, potvrdit, ale myslím si, že obavy, že by parlament chtěl zdržovat a blokovat, ty jsou neopodstatněné. Musíme vyslat jasný Eh, signál, že trváme na našich právech a tento signál musí dorazit až k radě. Eh, musí zde být vstřícnost pro kompromisy. A také nemůžeme dopustit, aby pouze právníci rozhodovali, na jakém základě budeme jednat. Musí tady být vstřícnost na všech stranách. Děkuji za to, že jste navrhl tento kompromis. My rádi se tím budeme zabývat a pokud se nám podaří se přiblížit, tak to bude malý krok před. A doufám, že ten, toto nařízení bude moci být přizpůsobeno tak, aby všichni s tím byli spokojeni. Z naší strany bychom chtěli postupovat rychle, chtěli bychom být vstřícní vůči všem partnerům. V žádném případě parlament to nechce blokovat, ale musíme učinit zadost také našim zájmům v tomto rámci. Nemůžeme eh, přijmout něco, co nám nebude odpovídat, eh, co nebude odpovídat našim zájmům. V každém případě jsme připraveni ke kompromisům. Děkuji. Takže spole, rozpárava je ukončena. Ne, ještě. Ještě pan Kapolo Santos. Dvě minuty, prosím, jako poslední řečník. Děkuji vám pane předsedo. Po všem, co tu zaznělo, nemám příliš co dodat. Snad jen to, že všichni, kdo se vyjádřili, potvrdili pozici, kterou tu předkládám. To znamená, že parlament hovoří jednotným hlasem a je jasné, nakolik je důležité se v blízké budoucnosti dohodnout. Věřím tomu, pane komisaři, že jste stejně odhodlán k této dohodě přispět jako my. Děkuji, pane Kapola Santos, dámy a pánové. Společná rozprava ohledně důležitých aspektů přizpůsobování je ukončena. Zítra budeme hlasovat ve 12.30 a tím je naše jednání přerušeno.